budou považována za přijata. Doporučení jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání. A teď přistoupíme k pořadu jednání. Ten byl zveřejněn 1. února podle článku 149 a byl všem rozeslán. Po konzultacích s politickými frakcemi chci předložit následující návrh na změnu definitivního pořadu jednání na středu. Zpráva pana Ignacia Korada, korá o automatizované výměně údajů, imatrikulačních údajů nebo registračních údajů pro vozidla. O tom se bude hlasovat ve středu. Jsou nějaké námitky? Nejsou, takže je to tímto schváleno. Frakce ENF požádala, aby se odložilo na čtvrtek 8. února nebo na čtvrtek 1. března hlasování o zprávě paní Hibner a paní Silva Pereira o složení Evropského parlamentu, aby se poslanci mohli zúčastnit smutečního obřadu za našeho kolegu Eduarda Ferranda. Dávám slovo kolegovi Nikolasovi Bejovi, aby jménem své frakce přednesl tuto žádost. Euh, Děkuji, pane předsedající Děkuji za vaše slova na úvod eh, tohoto zasedání, kdy jsme vzdali čest, eh, čest Eduardu Ferrandovi. A samozřejmě, že eh, chceme vyjádřit soustrast jeho rodině, jeho blízkým. Děkuji, že jsme si tu připomněli jeho památku minutou ticha. Přemysl mírnou změnu Eh, hlasování, aby to hlasování, které, s kterým se počítalo ve středu Silva Pereira o složení Evropského parlamentu po volbách a po Brexitu, aby se konalo buď ve čtvrtek, anebo v průběhu mini plenárky v březnu, protože se zdá, že stanoviska k, k tomuto stanovisku jsou dosti rozdělená v eh, naší sněmovně a vysoký, eh, hodně z nás tedy eh, se Eh, právě vydá eh, uctít eh, památku, bude se účastnit pohřbu našeho kolegy Feranda. Takže nebudeme moci být při tomto hlasování, takže vám předkládáme tuto žádost a doufáme ve vaší schovývavost. A samozřejmě pokud je o pana Čarnického, tak vůbec nezdílíme jeho slova. Ale je to něco, co je součástí polem, bylo součástí polemiky s jeho kolegy v Polsku a je tu jeden veliký eh, eh, důležitý právní eh, princip. Jsou tu také jeho protivníci a nesmíme porušit jeho práva, nemusíme, nesmíme porušovat základní principy demokracie. Demokracie respektuje rozhodnutí většiny. My jsme rozhodli širokou většinou, takže budeme hlasovat, budeme mít tajné hlasování. Takže každý rozhodne, jak bude chtít. Chce se někdo vyjádřit proti žádosti poslance Beje? Prosím. Měli bychom říci, že pozice parlamentu byla nesmírně jasná, pokud jde o to, eh, tedy, jak jsme vyjádřili, politování nad umrtím eh, našeho kolegy Ferenda. Nicméně, teď řešíme jiné téma, jinou otázku, a to jsou dvě velice důležité zprávy, na kterých eh, se musí parlament jasně shodnout, jasně se vyjádřit, jasným hlasováním. A to je naplánováno na středu. Skupina SAD nesouhlasí s odložením tohoto hlasování. K hlasování by mělo dojít ve středu a odkládat to by byla, bylo velkou chybou, protože parlament musí zaujmout jasný postoj k této věci do zasedání uh, lídrů, kteří budou řešit tedy toto téma. Čili samozřejmě, že vyjadřujeme politování nad tím, co se stalo našemu kolegovi, ale myslím si, že to není důvod k odložení tak významného hlasování. Budeme hlasovat o návrhu frakce ENF, která žádá odložení ze středy na čtvrtek nebo na čtvrtek 1. března hlasování o zprávě Hübner Pereira o složení Evropského parlamentu, aby se poslanci mohli účastnit smutečního obřadu za pana poslance Ferranda. Kdo je pro návrh pana B? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pořad jednání není změněn. A nyní přejdeme ke zprávě pana fernandese o výroční zprávě Evropské centrální banky. Já zde vítám předsedu Evropské centrální banky Maria Draghiho a než mu dám slovo, byl bych rád, aby poslanci, kteří chtějí opustit sál, aby si pospíšili.